Dear friends, uh... Milí přátelé, začneme s hlasováním. Nejprve provedeme test hlasovacího zařízení. Takže prosím, zasuňte kartu do zařízení. Já zahoji testovací hlasování. Využijte prosím tlačítka. Dávám ještě 20 sekund. A nyní hlasování končím. Milí přátelé, jako první bod na programu máme bod číslo 10, Označování energetické účinnosti e, štítky. A zpravodajem je pan Tario Tamburano. Budeme hlasovat jmenovitě. Já jmenovité hlasování v tuto chvíli zahajuji. Hlasujeme o e, dočasné dohodě, které bylo do, dosaženo v rámci neformálního e, ne, dialogu podle pravidla 69F. Takže Děkuji vám za tento výsledek. Je to tedy dobrý výsledek pro eh, výbor ITRE, pokud jde o výsledek trojstranných jednání. A tím se dostáváme k bodu číslo 11, návrh zprávy, který se týká mm, podpory připojení eh, k internetu v místních komunitách. Spravodajem je pan Carlos Zorinho.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 proti, zdržel se, přijato 98, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 99, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, budget 13, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, tran 17, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, Kompromisní pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompro, eh, kompromis 11, omlouvám se, 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 126. Já počkám pár vteřin. Dostáváme se ke 126. V mé složce je to na stránce 10. 126. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, kdo, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, a kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 57, kdo je pro, proti, zdrželi se. Tak to raději prověříme. 57 hlasujeme elektronicky. Nyní hlasování končím. Máme tu o jednoho poslance EPP víc. Nyní je to v pořádku. Děkuji vám, hlasování končím. Je to zamítnuto. 58 a budget 6. To jsou identické pozměňovací návrhy. Kdo je pro, proti, zdržel se, zdr- přijato. Budget 7. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 8. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 a 61. Kdo je pro, proti, tak raději prověříme. To znamená, že budeme hlasovat o obou pozměňovacích návrzích zároveň. Hlasování končí a je to přijato. Prosím, abyste jasně zvedali ruce. 63, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 64, eh, dílčí hlasování ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti. Myslím si, že bychom to měli prověřit, takže kontrolujeme elektronickým hlasováním druhou část. Nyní hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Regi 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tran 8. Kdo je pro? proti, to raději prověříme TRAN 8. Hlasování končí. Přijato. Paní Toja nemá hlasovací kartu. To znamená, že je to zamítnuto, protože nemáme většinu. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 71, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro, proti, o, 80, pardon, eh, kdo je pro, ještě jednou, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Transport 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Regi 13, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 93, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Buď budget 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 94 a tra, tran 14 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, uh, přijato. Eh, tran 13 a nyní závěrečné hlasování. Bude to jmenovité hlasování o pozměněném návrhu zprávy. Já toto jmenovité hlasování v tuto chvíli zahajuji. Děkuji. Hlasování je u konce. A bylo to přijato. A nyní hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání. Opět jmenovité hlasování. Hlasování končí. Aha, bylo to jasně přijato, to znamená, že vám děkuji a blahopřeji zpravodajům a všem stínovým zpravodajům a také e, celému výboru. A nyní další bod, digitalizace evropského průmyslu, je to bod číslo 12 a zpravodajem je pan Bytykofr. 67 a 68 e, hlasujeme na jednou, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 70, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Přijato 71, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 75, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 81, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 83, kdo je pro, kdo je proti. Tak to raději prověříme. 83. Hlasování končí a je to přijato. Pozměňovací návrh 84, kdo je pro, proti. Je to stejná většina, to znamená, že to bylo přijato. 84, ale raději to tedy prověříme. Kontrolujeme elektronicky 84, hlasování končí. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dodatek 1 ke kompromisnímu návrhu 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme. To znamená, že je to dodatek 1 ke eh, kompromisu 11 a hlasování končí. A je to zamítnuto. A nyní dodatek 2 ke kompromisu 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme. Dodatek 2 ke kompromisu 11. Hlasování končí. A je to přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? A to raději prověříme. 99. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 100. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 101. kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 102. 3, kdo je pro, proti, zdržel se. To raději prověříme, to znamená 103, prověřujeme. Hlasování končí a je to přijato. 106, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 105, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 104, kdo je pro, kdo je proti, to raději prověříme. Takže kontrolujeme 104. A nyní hlasování končí. Je to přijato. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo, to raději prověříme. Takže kontrolujeme 108. Hlasování končí a je to zamítnuto. Tentokrát je to zamítnuto. 107, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 110, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, za, e, přijato. 115, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 116, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 14, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Dodatek 1 ke kompromisu 14, kdo je pro, kdo je proti, to raději prověříme. Takže kontrolujeme dodatek 1 ke kompromisu 14. A nyní hlasování končím. A je to zamítnuto. A nyní dodatek 2 ke kompromisu 14. Kdo je pro, proti? To raději prověříme. Ještě jednou tedy kontrolujeme dodatek 2 ke kompromisu 14. Hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 141. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme. Takže 141. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 142. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 143. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 17 přídavek pro, proti, kontrolujeme elektronicky přidavek k pozměňovacímu návrhu 17. Končím hlasování. Zamítnuto. 167 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. Připojení ke 18 pro, proti, Zkontrolujeme elektronicky přídavek kompromisu 18. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se, schváleno. 187 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, pardon, 20, opravuje se předseda, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 21 pro, proti, zdržel se, schváleno. 206 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se, schváleno. Přidání k 22 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. Takže připojení 1 k 22. Končím hlasování. Je to zamítnuto tentokrát. Přídavek 2 k 22 pro, proti, držel se. Je to schváleno. Zamítnuto. E, opravuje se předseda. Bylo to jasně zamítnuto. Opravuje se předseda ale ještě to zkontrolujeme. Takže přídavek 2 k 22 elektronicky. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Dobře. A teď kompromis 23 pro, proti, zdržel se, schváleno. Přídavek k 23 pro, proti, zamítnuto. Ano, zkontrolujeme elektronicky. Přídavek eh, k, 23. Končím hlasování. Je to schváleno. Takže se omlouvám, říká předseda. Omlouvám se za chybu a děkuji za to, že jste mi poradili, abychom to zkontrolovali. 230, 223 eh, pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme. Prosím, zvedejte ty ruce pořádně, nevidím to úplně jasně, jak hlasujete. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 224 pro, proti, zdržel se, schváleno. 229 pro, proti, zdržel se, schváleno. 24 e, kompromis pro, proti, zdržel se, schváleno. Připojení ke 24 pro, proti, zkontrolujeme. Přídavek ke 24. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 25 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Přídavek 25 pro. Proti. Drž... Kontrolujeme elektronicky, protože to není úplně jednoznačné. Končím hlasování. Je to zamítnuto tentokrát. Kompromis 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se, schváleno. 241 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. 269 pro, proti, Zkontrolujeme elektronicky 269. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 270 pro, proti, zdržel se, kontrolujeme také. Bude to lepší. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 271 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 272 eh, pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, 272, končím hlasování, je to zamítnuto. 273 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 274 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 275 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 30 pro, proti, zdržel se, schváleno. IMKO 13 eh, pro, proti, zdržel, zkontrolujeme elektronicky. IMKO 13, kontrolujeme, končím hlasování. Je to schváleno. 284 pro, proti, zdržel se schváleno. 286 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 32 kompromis pro, proti, zdržel se, schváleno. Připojení ke třicíce pro, proti, zkontrolujeme přídavek ke 32 elektronicky, končím hlasování. Návrh je zamítnut. 297 pro, proti, zkontrolujeme. 297. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 33 pro, proti, držel se, schváleno. 327 pro, proti, musíme to zkontrolovat. 327, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 33 pro, proti, zdržel se schváleno. 3, 2, 5 pro, proti, zkontrolujeme. Končím hlasování. Je to schváleno. 3, 2, 9 pro, proti. Zkontrolujeme. 3, 2, 9. Končím hlasování. Schváleno. 3-3-1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3-3-2 pro, proti, zdržel se, schváleno. Transport 1 eh, pro, proti, zdržel. Eh, dvojka tran, 2 proti, eh, trojka, schváleno, předchozí dva také, čtyři také, sedmička pro, proti, zdržel se schváleno, 9 pro, proti, zdržel se schváleno, 10 pro, proti, zdržel se schváleno. Ample 12, dvojka e, pro, proti, zkontrolujeme. Dvojka od Ample. Končím hlasování. Zamítnuto. Ample 10 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ample 21 pro, proti, zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. 27 pro, proti, zkontrolujeme. 27. Končím hlasování. Zamítnuto. Kult 8 je pro, proti, zdržel se 11, pro, proti, schváleno 12, pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, kult 12. Končím hlasování. Schváleno. 13 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, kult 13, eh, končím hlasování, zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se, schváleno. Imko 6 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. Imko 6, končím hlasování. Zamítnuto. Imko 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. Imko 2, e, eh, zkontrolujeme. Imko 12. Končím hlasování. Schváleno. 18 pro, proti. Dobře, ještě jednou. Eh, Imko 18. Zahajuji hlasování elektronickou cestou. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. 17 pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvojka pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. 27 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 4 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 5 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. 43 pro, proti, zdržel se, schváleno. 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. E, připojení k sedmičce pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, přídavek kompromisu 7. Končím hlasování. Schváleno. 43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdržel se, schváleno. 58 e, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. E, transport a 8 e, schváleno, E schváleno, employment B pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, Ample B, končím hlasování schváleno. Jednička pro, proti, zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 1, končím hlasování. Schváleno. Dvojka pro, proti, zkontrolujeme to ještě jednou. Končím hlasování. Schváleno. Trojka pro? Proti? Ještě jednou. Pozměňovací návrh 3. Kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto tentokrát. Čtyřka pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme. Čtyřku. Je to čtyřka. Končím hlasování. Sváleno. Pět pro, proti. Zkontrolujeme ještě jednou. Je to jednoznačné, omlouvám se. Takže končím hlasování. Schváleno tentokrát. E, šestka pro, proti, držel se, schváleno. Sedm pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme. Sedmičku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Konečné hlasování jmenovitě zahajuji hlasování. Ano. Děkuji. Končím hlasování. Je to schváleno velkou většinu a blahopřejeme zpravodajovi. Mám otázku ohledně eh, těch eh, novinek, eh, novelties, jak je právní, jak je právní postavení těch kompromisů, ten přídavek ke kompromisu, jak to je s tím, jaké je právní postavení těch přídavků ke kompromisům. Předseda v našem výboru je to velmi typický přístup. Jaká je cena? Měli jsme už takové e, návrhy. Kdybychom hlasovali společně s výborem IMCO, tak by to byl stejný návrh. Je to prostě společně s IMCO ohledně digitálního jednotného trhu. Měli jsme e, takovéto přídavky, které byly navrženy IMCO. Prosím. Za prvé, pokud to tedy mohu doplnit, tam není autoru toho doplňku, není tam ani autor, ani frakce. A já se teď ptám, kdo to navrhl, tento doplněk. A za druhé, pokud mám souhlasit s kompromisem, musím vědět, jak vypadá celkově ve všech ostatních výborech. Je to jako dodatečná poznámka o které se eh, hlasuje nejprve a pak teprve se hlasuje o tom o kompromisu. Takže já si teď vůbec nemůžu udělat nějaký obrázek celkový o tom, jaký dopad to vlastně bude mít a jsem nucen s tím takto souhlasit, aniž bych věděl, jaký to bude mít vliv na vše ostatní a to je naprosto, naprosto porušení veškerých pravidel. Pane zpravodaji, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozhodli jsme eh, takovéto rozhodnutí přijmout společné s výborem IMCO, protože pro ně to také bylo typické eh, je, eh, máte pravdu, pro ITRE to typické není, ale s IMCO jsme měli hodně problémů, dva zpravodajové a tak dále a tak podobně a nakonec jsme se rozhodli jít cestou těchto doplňků k našim kompromisům. Dobře, je to určitý problém, Eh, řešit takovýto, eh, řešit tímto způsobem věci do budoucna. Ano, máme další spolupráci s IMCO v jiném eh, tématu, takže pro nás je velice důležité, pokud by výbor chtěl mít doplňky k jakémukoliv kompromisu, protože my jsme se s IMKE eh, dohodli ohledně digitálního trhu. Pan Buty Kofer, vážený pane předsedo, vážené kolegové, postup byl schválen všemi frakcemi, které se zúčastnili uh, těch dvou jednání stínových zpravodajů, které jsme zorganizovali. E, jedna frakce, která se nezúčastnila, byla ENF. Všechny ostatní frakce souhlasily s postupem a v podstatě šlo o následující. U některých kompromisních návrhů jsme e, dospěli k dohodě mezi pěti či více frakcemi, zatímco u těch doplňků jsme měli e, souhlas tři až čtyř frakcí, těch menších eh, frakcí a menších skupin. Ta dohoda prostě takto byla eh, stanovena a pokud se, zeptavte, eh, pokud se zeptáte, tak ty orgány příslušné by se mohly podívat na ten postup, ale nebyl to žádný trik, prostě byl to způsob, jak se vypořádat s těmi většinami při jednáních se stínovými zpravodaji. Všechny ty doplňky byly navrženy alespoň třemi frakcemi, které byly zastoupeny zastoupeny na, stínovém, na jednání stínových zpravodajů. Děkuji, předseda. Pokud bych mohl něco navrhnout, vážení přátelé, do budoucna by to mohlo být velmi důležité. Naši koordinátoři by měli projednávat to téma eh, poté, co, dejme tomu, dostanou eh, postoje politických frakcí. Teď je to obrovsky obtížné rozhodnout v otevřené diskuzi mezi námi, protože pravděpodobně někteří kolegové řeknou, je to v pořádku a další, eh, že ne. Takže já tomu rozumím tak, že to prostě necháme na jednání koordinátorů, protože to prostě nemůžeme teď změnit. My už jsme pro tohle hlasovali a jak už jsme slyšeli, koordinátory, pardon, omlouvám se, říká předseda, eh, stínoví zpravodajové se rozhodli jít touto cestou, postupovat tímhle způsobem. Takže dva nebo tři a pak to uzavřeme. Pokud chcete tyhle věci diskutovat, jsem velice otevřený. Paní Toja, pak pan Turmes, jeden po druhém pan Karinč a pak ještě vy, prosím. Eh, no, zcela stručně. Spravodaj se vyjádřil, vše nám jasně vysvětlil, ale já jsem se hlásila o slovo již předtím. Chtěla jsem říct si přesně totéž. Měli jsme dohodu, Rozhodli jsme se, jakožto stíňoví zpravodajové, nikdo nebyl proti, bylo to jednomyslné rozhodnutí a stanovili jsme, že tam, kde možná jsou nějaké malé body, které jsou ovšem důležité, že to nepůjde do kompromisu, ale bude z toho takový doplněk k dodatek, takže mohu pouze potvrdit to, co řekl pan zpravodaj a takto je to naprosto správné. Tímto způsobem jsme tam mohli předložit jistě nuance. Děkuji, pan Turmes. Mně tedy váš návrh připadá dobrý. Můžeme to diskutovat na příštím zasedání koordinátoru. Já si myslím, že všichni se můžeme shodnout na tom, že tady máme velkou většinu, která se shodla na velmi konsensuální zprávě, která se týká velmi důležité zprávy, to znamená průmysl 4.0. A já bych tady nepřeceňoval tyto detailní otázky. Pan Karinč, prosím. Ano, já jsem koordinátor, to znamená, že bych měl být eh, šťastný, že to můžeme rozhodnout na úrovni eh, koordinátoru, ale myslím si, že je to věc eh, jednacího řádu. Pokud je tedy legitimní otázka, jaká je povaha kompromisu, tak je to přece tak, že většinou, když máme kompromis, tak už máme nějaké stávající pozměňovací návrhy a hlasujeme o tom jako o dodatku. Pokud to jsou tedy pozměňovací návrhy, které byly předloženy předtím. Nicméně, pokud je to dodatek ke kompromisu, tak se zdá, že buď je to tedy jiný kompromis, eh, má to zkrátka úplně nejasný status eh, v závislosti na tom, kdo ten kompromis tedy předkládá a jak je to v souladu s tím původním kompromisem. Někteří poslanci si například domnívají, že ten kompromisní pozměňovací návrh je dobrý bez toho dodatku, ale ten dodatek by to postavil úplně do jiného světla. Eh, my většinou prohráváme v tomto hledu, ale domnívám se, že bychom eh, tedy my všichni měli zvážit, jestli chceme takovouto formu do budoucna používat, protože eh, to není věc, kterou bychom měli rozhodnout na úrovni koordinátorů, je to věc jednacího řádu a měli bychom o tom rozhodnout na úrovni celého výboru. Pane předsedo, já to chci to prosto takto potvrdit. Spravodaj, koordinátoři a stínový koordinátor Spravodajové nemají právo měnit jednací řád, protože se jim to zrovna hodí, protože tady máme zeleného zpravodaje, které určité věci tam chtěla prostě doplnit a chce to takto dodatečně prosadit pomocí levicové většiny. Kompromis s doplňkem prostě není tím kompromisem, o kterém jsme původně hlasovali. Pane předsedovi, jste byl dva a půl roku předsedou konference předsedů výboru, pak se toto, tuto funkci odevzdal dobrovolně. Já si nedovedu představit, že by předsedové výboru akceptovali takovýto postup, který je v rozporu s jednacím řádem a proto k tomu nesmí znovu dojít a musí být naprosto upraveno a zajištěno, že ani výbor IMCO nebude dělat takovéto nesmyslné, nebude zavádět tento nesmyslný postup. Děkuji paní Nibler. Paní paní Jakej, takže paní Nibler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu také stručná. Chtěla bych podpořit kolegy, kteří řekli za prvé, že to je pravidlo, které eh, je upraveno jednacím řádem, takže tady nejde o to, co si eh, vymyslí koordinátoři stínový zpravodavé či zpravodaj. Já jsem byla také několik let předsedkyní výboru a za mě ani za kolegy Rojla se nic takového nedělalo. Já to absolutně neznám, neznám to ani z jiných výborů a proto vás prosím, pane předsedo, abyste to ještě jednou objasnil, abyste se podíval na jednací řád a na příští schůzi nám sdělil, jak budeme v budoucnu postupovat, abychom tady neměli takovéto diskuze, které se pak budou pojit s jednou konkrétní zprávou. Takže já vás prosím o to, abyste to vyjasnil. Děkuji, prosím. Bohužel bez mikrofonu. Just to add something else. Uh, imagine... Pokud bychom šli tímto e, postupem v případě legislativního textu, tak je to něco úplně odlišného když se hlasuje o legislativních textech, tak se přece nemůžeme odsnout v takovéto nejistotě. tedy o zprávu z vlastní iniciativy, tak to prostě musíme lépe upřesnit. Ale u legislativního textu nemůžeme být v takovéto e, situaci. Nevím, co se odehrává ve výboru IMCO, ale ve výboru ITRE se prostě nechceme ocitat v takovýchto situacích. Já myslím především na legislativní texty. Milí přátelé, jak už jsem vám řekla před několika minutami, budeme o té otázce diskutovat na schůzi koordinátorů. Samozřejmě, že já tu situaci sám ještě jednou vysvětlím, protože je to moje zodpovědnost. V tom má Angelika naprostou pravdu, ale musím vám říci, že e, jako člen konference předsedu výborů e, musím tedy říci, že ta interní pravidla E, nejsou úplně jasná. Ne všechno je přesně napsáno v jednacím, jednacím řádu. Mě to mrzí. Například to za, e, zadávání zpráv za body, to záleží na jednotlivých výborech. A my jsme to například před rokem změnili. To znamená, že to je velmi důležité. Je velmi důležité si e, přečíst všechna ta pravidla, nicméně musíme si připustit, že v něk- některá ta pravidla nejsou úplně jasná. A já uvedu příklad, a dokonce i příklad z našeho vlastního výboru. Eh, pokud by už to v minulosti tomu tak nebylo v našem výboru, tak bych nebyl ochoten pravidla měnit a říci, že najednou v našem výboru zkrátka ta pravidla měním, ale takto v našem to v našem výboru už fungovalo. Rád bych tedy v tuto chvíli diskuzi ukončil, protože je naprosto nezbytné, abychom se domluvili na nějakém jednotném postupu do budoucna v tom s vámi souhlasím. Potřebujeme nějaké jednotné pravidlo. Pravděpodobně tady došlo ke změnám v důsledku IMCO. Oni nás tedy tlačili velmi silně tímto směrem. Nicméně můžeme se vrátit k tomu původnímu postupu a říci nikdy více. A pan Bytykov jako úplně poslední, prosím. Pane předsedo, můžeme se na to dívat tak či onak. To prostě je pravda, ale my jsme se na tom takto dohodli, protože jsme takto postupovali, bylo to koncentuální rozhodnutí a nikdo na schůzce stínových zpravodajů, který tam byl účasten, neměl pocit, že porušujeme pravidla. To za prvé. Za druhé, rád bych ten útok od pana od od mého přítele Vernela Langena, on útočil přímo na mě, na mou osobu, já bych to odmítl, já s tím nesouhlasím. On řekl, že se pravidla poruší pouze proto, že máme zeleného zpravodaje, to bylo naprosto nespravedlivé. Ano, já to beru. Já jsem také nemyslel pana Bytykofera. Dobře, já vám tady kolegové děkuji. Chápu, že k tomu chce každý něco říci, ale pojďme to ukončit. Určitě ten problém vyřešíme. Mohu vás ujistit, že ta pravidla nejsou dostatečně jasná, tak abychom to mohli vyřešit eh, jednoduše. Pan Martin, prosím, je to nutná poznámka? Ano, děkuji, žádal jsem o slovo, děkuji, že jsem ho dostal. Já si tak kladu otázku, na co tady čekáme. To jsme čekali na konec hlasování, abychom to teď vy, jako vytáhli ven. E, my, poslanci Evropského e, parlamentu, jsme teď hlasovali pro nic, protože to budou řešit koordinátoři. Takhle tomu mám rozumět. Věci musí být jasné, pokud je tady nějaký problém, e, pokud jsou tady různé reakce na hlasování či způsoby hlasování, tak jsme to měli spochybnit před hlasováním hlasováním. Milí kolegové, my jsme zkrátka hlasování v této věci ukončili. Diskutovali jsme o tom před chvílí a nyní tady budeme pokračovat dál v hlasování. Všechno bylo přijato tak, jak jsme to odhlasovali. Nyní není možno zpětně nic měnit. To znamená, že my jsme přijali tu digitalizaci evropského průmyslu v té formě, eh, v jaké jsme o návrhu zprávy diskutovali. A nyní další bod, finanční pravidla vztahující se na souhrný rozpočet Unie. Týká se to tedy eh, parlamentu eh, a rady a nejprve tu máme pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 10. Kdo je pro? 10 a 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme. 24. Hlasování končí. A je to zamítnuto.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 Prosím, abyste zvedali ruce jednoznačně dvě. Prosím, zvedejte ruce, ale nyní to raději prověříme. Takže kontrolujeme dvojku. Myslím si, že většina bude pro. Ano, ale nebylo to jasné, takže hlasování končí. Prosím, zvedejte ruce jasně, tak abych to viděl. 3 a 13, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Dobře, takže nyní to prověříme. Hlasujeme o čtyřce. Nyní je hlasování u konce a je to přijato. Pět, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato šest, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato patnáct, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato sedm, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to také přijato. 16. Kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní závěrečné hlasování bude jmenovité a já ho tímto zahajuji. Hlasování končí. A jasnou většinou to bylo přijato, to znamená, že blahopřejeme panu zpravodaji. Další zpráva Omlouvám se. Byla, to byla tady moje zpráva, takže uh, dobře, děkuji vám za schválení. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. Spravodajem je pan Michal Bony a jde o internetovou konektivitu pro růst, konkurenceschopnost a 5G. Takže 45, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 46, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 47, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 48, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato kompromis 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 61, kdo je pro, proti, to raději prověříme, 61. Kontrolujeme 61. Já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 kdo je proti, kdo se zdržel, přijato kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 119, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 120, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 121, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 122, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 134, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 135, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to raději prověříme, 135. Hlasování končí a je to přijato. 136, kdo je pro, kdo je proti, to raději prověříme. 136. Kontrolujeme 136 a nyní hlasování končí, je to zamítnuto. 137, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 138, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 152. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 153. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 154, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 155, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Dobře, takže to raději prověříme, kontrolujeme 155. Hlasování končí. Je to zamítnuto 156, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 157, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato z kompromis 14, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijal to kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zam, eh, a, eh, přijato 175. Eh, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Raději to prověříme. Takže kontrolujeme 175. -ku. 175, kon, hlasování je u konce, zamítnuto až kompromis 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 183, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 186, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 187, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 189, kdo je pro, kdo je proti, to raději prověříme. Ještě jednou tady kontrolujeme 189. 189. Hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 194. Kdo je pro? Kdo je proti? To raději prověříme. Takže kontrolujeme 194. Hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9.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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 226. Kdo je pro? Kdo je proti? To raději prověříme. 226. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 227. Kdo je pro? Kdo je proti? To raději prověříme. Takže ještě jednou 227. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 228. Kdo je pro? Kdo je proti? Dobře, takže to prověříme. 228. Kontrolujeme 228. A hlasování končí. Je to zamítnuto. 229. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 230. Kdo je pro? Kdo je proti? To raději prověříme, takže kontrolujeme 230. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kult 1. Kdo je pra, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kult 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kult 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kult 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kimko eh, 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Regi 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Transport 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tran 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tran 25, kdo je pro, kdo je proti,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 Kontrolujeme 15. Já v tuto chvíli končím hlasování. Je to přijato. 16. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 18. Kdo je kdo pro, kdo je proti? To raději prověříme. Raději to prověříme. 18. Kontrolujeme 18. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 19. Kdo je pro?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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kdo je čtyři? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. šest. Kdo je pro? Proti? A to raději prověříme, takže kontrolujeme šestku, pozměňovací návrh číslo šest. A já v tuto chvíli končím hlasování, je to zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování, které bude jmenovité a já ho tut, v tuto chvíli zahajuji. Hlasujeme o celém návrhu zprávy. Hlasování končí a jasná většina je pro, to znamená, že mi nezbývá, než eh, poblahopřát panu zpravodaji i vám všem. Děkuji, to je tady konec našeho dnešního hlasování. Well, uh, I've got some responsibilities in the security of gas supply negotiations now, so I... Já mám určité povinnosti, pokud jde o uh, jednání o bezpečnosti dodávek plynu. To znamená, že v tuto chvíli musím odejít a další body našeho zasedání výboru ITRE povede náš pan místopředseda, pan Henkel. To znamená, že mi pomůže s předsedáním tohoto výboru. Děkuji vám předem. A můžete se posadit na moje místo, pokud chcete. Děkuji, to takhle v pořádku. Děkuji za tu velkou čest. Teď tedy Spider-Man přebírá žezlo. Chtěl bych eh, připomenout, že strategie pro kosmos by měla být zásadní, měla by stanovit politiku v oblasti eh, kosmu, kterou eh, Evropská unie bude dodržovat po řadu let. Je to velmi významná oblast. ITRE zorganizovalo 10. listopadu loňského roku významné slyšení. Došlo k výměně názorů s místopředsedou Ševkovičem a komisařkou Evkou Běnkovskou a také s panem Wernerem, generálním ředitelem Evropské kosmické agentury. Máme 45 minut na tuto významnou rozpravu a já bych teď rád dal slovo eh, předsedkyni paní Krier, pardon, omlouvám se, zpravodajce paní Krier na eh, tři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejse předsedkyně, jsem zpravodajka, ale ráda se slova ujmu. Ráda bych předeslala, že komise předložila skutečně velice obsáhlý návrh pro vesmírnou strategii a myslím si, že je to velice dobrý signál, neboť skutečně vesmírná politika, to pro mnohé zní tak nějak vzdáleně, mimo zemi a pozemské věci, ale vesmírná politika zásadním způsobem ovlivňuje hospodářský vývoj, společenské procesy a já jsem toho názoru, že jako parlament bychom k tomu měli zaujmout stanovisko, což také činíme. Děkuji stínovým zpravodajům, když jsme měli první schůzku a Myslím si, že toto je dobrá příležitost pro to, abychom si jako parlament tady stanovili priority. Podle mne Eh, bychom správně měli mít jasně ukázáno, že Galileo a Kopernikus jsou pro nás jasnými prioritami. Musí být plně dokončeny a implementovány a dále rozvíjeny. To je zejména eh, problematika, která ještě není, eh, myslím, jasná všem členským státům, že generace družit prostě nežije navždy, ale musí být obnovována a že se na to musí dát k dispozici také odpovídající finanční prostředky. Tím, že neustále dobýváme další a další části vesmíru, e, vyvstává nám otázka, je to téma, které je drahé, ale velice důležité, a to je otázka toho, jak budeme přistupovat k vesmírnému odpadu. Na tomto místě děkuji mnohokrát Eze, která připravila již mnoho věcí, odvedla mnoho velkou přípravnou práci, byla velice aktivní a také bych ráda podotkla, že ESA není evropskou institucí ve vlastním slova smyslu. Ne, není to evropská Evropská instituce, tedy instituce Evropské unie, ale je to organizace, ve které se združily evropské země, také nečlenské země Evropské unie a spolupracují. A myslím si, že spolupráce mezi Evropskou unii a ESO je velice dobrá. A by měla, měla by být i nadále rozvíjená, protože to, eh, tato záležitost je tak složitá, že ji budeme zvládat pouze společně. A další důležitá výzva, na to je třeba se zaměřit, to je otázka kybernetické obrany ve vesmíru. I toto je součást zprávy, kterou předkládám. Heslo vesmírný průmysl downstream. Evropský vesmírný průmysl je důležitým hospodářským faktorem a měli bychom právě myslet na malé a střední podniky a ulehčit jim jejich situaci, tak aby mohli lépe využívat Galileo a Kopernikus pro své obchodní modely a obchodní aplikace. Je tedy důležité, aby měli dobrý přístup k těmto programům mohli je lépe využívat. Potřebujeme zejména zjednodušení přístup k údajů, ale zejména musíme dosáhnout toho, aby přijímací přístroje byly kompatibilní se signálem Galilea, aby z toho byl standard. Jistě, průmysl zde má velký vlastní zájem, na tomto ovšem, kde nestačí vlastní zájem, tam bychom měli my jako Evropská unie mít zájem na tom, abychom podpořili tuto tendenci například pomocí legislativy, ale samozřejmě radím, abychom tady byli zdrženliví. Nejdříve se musí průmysl sám rozhodnout, co vše chce a může využívat. Podle mne bychom měli zohlednit také regionální dimenzi a zdůraznit ji, neboť právě v regionech jsou možnosti pro aplikace, které často ještě nejsou regiony samotnými správně rozpoznány. Proto bychom měli evropskou politiku soudržnosti využít proto, bychom. Eh, v této oblasti vytvořily podněty pro to, aby se v této oblasti něco učinilo dále. Eh, kosmický průmysl upstream, tady je otázka na správné která se týká správné úrovně ochrany. Je třeba, abychom náš průmysl chránili před nekalou soutěží ze třetích zemí. Spravedlivá soutěž tady ze středního doba lidská podporuje sílu toho sektoru a proto bychom neměli mít nějaké záruky na odběr něco takového a tímto celou věc omezovat. Co se týče telekomunikací, tady velice aktuální a role satelitů pro telekomunikaci. To je důležité pro konektivitu, pro eh, naprosté pokrotí Evropské unie s vysokorychlostním internetem, nejenom pro velmi odlehlé regiony, je to velice důležitý potenciál. Tady je zásadní to, aby vhodné frekvence byly dostupné a ještě několik slov k rozpočtu. Ano, víme všichni, že vesmírné aktivity narůstají, zejména v důsledku digitalizace. A i když je to velice nákladné, eh, tak to přináší vysokou ekonomickou hodnotu, přidanou hodnotu a proto my jako parlament bychom měli vyžadovat odpojící rozpočet při vyjednávání o příštím víceletém finančním rámci na tuto oblast, abychom ukázali, že, ovšem musíme ukázat, že s těmi peními zacházíme dobrým způsobem pečlivě a proto musíme jasně upravit řízení a zprávu a proto vyzývám GSA komisi a ESU, aby vytvořila nadále rozvíjela jasná pravidla, i když rámec již existuje, myslím si, že tady jsou ještě možnosti, jak jisté věci vylepšit. Poslední heslo vesmír a bezpečnost. To je v úzce prokojeno. S našimi programy musíme být civilní, ale zároveň musíme u, u, pochopit, že ty údaje mohou být využity zejména v oblasti bezpečnosti. Hovoříme o evropské obrané a bezpečnostní politice a zde bychom měli také zohlednit, že naše kosmické programy bychom mohli využívat a měli využít i v těchto oblastech. Děkuji. A teď máme dvě minuty na jednotlivé e, stínové zpravodaje. Paní Sander e, nahradí paní e, Grostet, stínovou zpravodajku. Děkuji, pane předsedo. Ano, Chtěla bych paní Grostet omluvit. E, Musela zůstat v Paříži na politické jednání, takže přečtu text, který připravila. Nejprve e, děkuji zpravodajce paní Krell za návrh zprávy. Je to základ, který je solidní pro další práci a obsahuje řadu pozitivních bodů. Je to poprvé, co od Evropské komise přichází návrh na skutečnou kosmickou strategii pro Evropu. Je to zásadní pro budoucnost Evropské unie. Čím dál tím více eh, oblastí eh, jsou totiž, je totiž zasahováno věcmi, které se stahují eh, k vesmíru. Takže ta transversálnost strategie, která jde od eh, zemědělství, rybolovu až přes eh, ochranu Eh, kosmu eh, je zásadní. Eh, takováto strategie bude dobrá pro všechny sektory, všechny občany. Je to zároveň strategická záležitost, proto musí Evropská unie hrát aktivní roli, aby zaručila nezávislý přístup do kosmu, především v mezinárodně nestabilním kontextu, který je dnes naším kontextem. Podpora ze strany veřejnosti musí být silná a musíme také mm, dávat pozor na mezinárodní konkurenci, musíme být konkurenceschopní a Evropská unie musí podporovat eh, projekty jako Vega a Arian. Eh, je zcela v našem zájmu, abychom v tomto směru byli co ne, nezávislejší a aby se také do Evropě eh, dále prosazoval toto průmyslové odvětví, které představuje více jak 40 tisíc pracovních míst a je třeba rovněž myslet také na rentabilitu těchto zařízení. E, Bezodkladná e, pod podpora e, infrastruktur odpalovacích ramp pro tyto satelity je zásadní. Musíme toto všechno samozřejmě podporovat Eh, rozvoj aplikací a konkrétních služeb eh, v vesmíru musí být také podporován. Malé a střední podniky by měly mít možnost se na tomto podílet a měli bychom jim usnadnit eh, přístup k údajům, které jsou pro ně zásadní. Zatím se tak neděje. Ohledně monitorování CO2 podporuji návrh předkladatelky, ale chtěla bych to rozšířit na všechny skleníkové plyny a mohli bychom tam zahrnout zahrnout například také metan. A závěrem bych chtěla říct, že je zapotřebí ambiciozního rozpočtu pro eh, vesmírnou politiku. Tyto rozpočty rostou všude na světě a musíme si také eh, uvědomit, že naše ambice, které jsou vysoké, musí být podpořeny vysokými eh, finančními obálkami, ať už se jedná o Galileo, Copernicus či další projekty. Vesmírná strategie je něco, co je pro Evropu zásadní a čeho nebudeme budeme litovat. Děkuji. A teď za EKR pan Evžen Tošenovský. Pane předsedající, chtěl bych v prvé řadě pogratulovat paní zpravodajce za skutečně velmi dobrou, výbornou zprávu a e, začátek, který, který tomu věnovala. Spolupracovali jsme již na rezoluci o pronikání na trh v oblasti vesmíru a jsem rád, že paní Krell navazuje i na tuto rezoluce. Jedním z elementů rezoluce byl požadavek, aby komise prověřila možnost uplatnění kosmických technologií, zejména programu Galileo a Copernicus, v rámci všech legislativních a nelegislativních eh, návrhů, tzv. Space Check. Bohužel ale mezi tím komise, z komise přišly nové návrhy, které zjevně důsledným space checkem nebo kontrolou neprošly například kodex elektronických komunikací. Rád bych eh, rozvedl i další element, který paní zpravodajka zmiňuje, který souvisí e, s kodexem, jde o satelitní vysokorychlostní připojení a zde je důležité jeho komplementarita v rámci 5G a příspěvek k pokrytí celé Evropské unie. Myslím si, že to je velmi důležitý aspekt, který jsme i diskutovali. Dále jsem rád, že zpráva připomíná střednědobé hodnocení programu Galileo a Copernicus a přeskoumání potenciální role agentury GSA. Jsem přesvědčen, že bychom měli maximálně využít synergii a know-how GSA zejména pro bezpečnost systému Copernicus. Paní zpravodajka správně zmiňuje i spolupráci se třetími státy. V tomto kontextu bych chtěl opět apelovat na to, aby Spojené království zůstalo v oblasti vesmíru naším nejbližším partnerem. Je to v zájmu Evropské unie unie už vzhledem k eh, expertíze a provázanosti kosmického průmyslu. Závěrem, by, závěrem pokud jde o eh, SST a Govsatcom, naše, poli, naše politická skupina dlouhodobě preferuje spíše mezivládní spolupráci než vytvoření nových komunitárních programů. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce a těším se na další spolupráci. Thank you once more. Děkuji, Evžené, za to, že jste také dodržel čas. Na řadě je paní eh, van Neuvenhuisen. Děkuji, pane předsedo. já bych ráda poděkovala paní eh, Krell za velmi dobrou práci, za velmi dobrou eh, dosavadní spolupráci a za to, že hovoří opravdu se všemi zúčastněnými stranami. Myslím si, že ten návrh je vyvážený a identifikuje ty nejdůležitější otázky, kterými se musíme zabývat, pokud chceme, aby naše úsilí v oblasti vesmíru bylo úspěšné. Je tam několik doporučení, eh, které bych tady chtěla chtěla také e, zdůraznit. Je to otázka e, zvýšené investování do e, vývoje a výzkumu a program 9, především u vesmíru, je toto velmi zásadní, když myslíme na vysokorychlostní optickou satelitní komunikaci a také na to, že pokud chceme být vepředu, tak musíme také opravdu nejprve financovat do výzkumu a rozvoje. A další věc, která je s tím velmi spojená, je tato. Musíte prostě ty peníze nasměrovat tam, kde jich je nejvíc zapotřebí. Musíme také uh, Eh, věci sami eh, produkovat. Proč si stále ještě kupujeme údaje mimo Evropu? Proč nevyužíváme eh, věci z Galilea? Pro lidi z komise by tohle mohl být dobrý začátek. Třetí věc, paní Král už o tom také hovořila, se týká kyberbezpečnosti. Já si myslím, že potřebujeme lepší normy pro kyberbezpečnost, protože vzhledem k tomu, že ta infrastruktura infrastruktura je digitální, tak je to vše velmi zranitelné. Komise by měla zajistit, aby všechny relevantní agentury měly e, plány e, na e, prostě řešení případných kyberútoků. V neposlední řadě je tady ještě otázka komunikační strategie. Naše kolegyně to již zmínila. Pokud chceme investovat do vesmíru, potřebujeme demokratickou podporu a podle mého názoru komunikační strategie by měla mít spočívat na třech pilířích za prvé eh, zvýšit povědomí o této problematice mezi veřejností. Veřejnost potřebuje pochopit, co za to získá, že to je součást eh, jejího života, takže komunikace ohledně vesmírnu musí být eh, více při zemi, lépe řečeno více se dostávat k běžným lidem. Pak je tady otázka osvěty ve školách, u budoucích vědců, budoucích techniků, prostě musíme zatím eh, vlastně v našem vesmírném průmyslu eh, získávat eh, lidi z třetích států, měli bychom myslet také na naše vlastní zdroje a za třetí, už to tady bylo zmíněno, malé a střední podniky by měly vědět víc o možnostech, které i v této e, oblasti mají e, a měli bychom na ně více myslet, proto aby se dostávali k informacím, aby to bylo pro ně e, zjednodušené. Takže toto je, myslím, zapotřebí posílit v naší strategii a já se těším na další spolupráci. A teď za GUE NGL. Pan Kohlíček, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Ehm, mám několik drobných poznámek. Ehm, zatím s paní Královou mám velice dobrou zkušenost. Ta diskuze se všemi zainteresovanými subjekty byla vynikající. Ehm, jen tak dál. <laughs> Doufám, že se to bude odvíjet i dále takhle eh, perfektně. Space check je velmi důležitá věc. Já bych chtěl potvrdit, že bychom na to měli trvat aby se skutečně tato věc realizovala. Druhá věc, vysokorychlostní internet může skutečně ty odlehlé eh, prostory velmi dobře vykrýt z prostoru, z, z kosmu. Eh, vzrůst prostředků na eh, vývoj a výzkum je naprosto nezbytný. Pokud se týče dopravy, o které jsme se zatím nezmínili, tak tam je vynikající možnost realizovat e-call, a samozřejmě i mítné systémy, protože výbor pro dopravu má už několik nejrůznějších usnesení, které se týkají mítného. Samozřejmě pokud eh, nevezmu takové zastralé systémy, jako je mikrovlna, eh, tak právě eh, Galileo a další aplikace Galilea nám můžou pomoci v tom, abychom vybírali mítné jednotně po celé Evropské unii, s tím, že tam mohou být samozřejmě odlišnosti v jednotlivých eh, kategoriích, eh, tak jak si to jednotlivé státy budou přát. Ale je to přesně ten směr, kdy můžeme využít tu technologii, kterou máme k dispozici. A pokud se týče eh, zainteresování dětí, tak zrovna v České republice máme už dlouhodobě Eh, program, který eh, byl zahájen prvním kosmonautem, který byl mimo Sovětský svaz a Spojené státy, to je Vladimírem Remkem. Je to expedice Mars a myslím si, že je to velmi úspěšné, protože spousta dětí velmi eh, zainteresovaných na technice z tohoto programu má zájem v té dané oblasti fungovat. Já bych doporučil nějaký podobný program, abyste i v dalších státech rozvíjeli Otázka je, do jaké míry to můžeme zmínit v naší zprávě. Děkuji. Děkuji, pane Kohlíčku. A teď za ENF, pan Ševovzen. E, děkuji, pane předsedo. Co říci? E, tak e, nejprve E, vesmírná oblast, vesmírná strategie, to je kompetence členských států a také především Francie. Za druhé máme tady mezivládní agenturu, a tato agentura je orgánem, který by měl být samozřejmě podporován. Takže Místo Evropy je v harmonizaci, místo Evropy je ve financování této mezivládní agentury. Není v tom, abychom vytvářeli nový byrokratický orgán, tak jak jsme to viděli u Galilea, e, Jde pak o programy, které Unie nezvládá spravovat e, a nezvládá vlastně dodržovat e, tu cestovní mapu, kterou si sama vytkla. Je tedy zapotřebí dbát především na problémy bezpečnosti a obrany. E, to je zase oblast plně v kompetenci členských států. A tady v těchto oblastech, e, když Evropa intervenuje, tak to prostě není kompetentní intervence. Není schopna konat. Je třeba obhajovat tady svrchovanost, technologickou svrchovanost, zůstat pány svých údajů. Tady zase Evropa selhala, neukázala svou kompetenci. Já chci říct, že i já jsem pracoval eh, na programech minisatelitů a Eh, obnovitelných eh, vektorů a musím říct, že už jsme úplně mimo mísu v této oblasti a ani zde Evropa nedokázala anticipovat věci a připravit se na tyto nové technologie. Takže chci jinými slovy říci, že všechno, co se týká mezivládní spolupráce, funguje, to, co se týká federální úrovně, klopítá. E, takže podporujme Cezára a bude všechno v pořádku. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A teď tady máme pana stínového zpravodaje e, či e, předkladatelku stanoviska paní Meissner. Děkuji mnohokrát, pane předsedo dopravu, o té hovořil již kolega Kohlíček a samozřejmě, že právě vesmírná strategie má velice velký dopad na oblast dopravy. Ne pouze o e-call a o mítné, ale v podstatě o celou digitalizaci dopravy. A to může mít velice pozitivní dopad na to, že bude méně záce, že bude potrava pří, promiňte, že bude doprava přívětivější vůči životnímu prostředí, ekologičtější. Já bych tady ještě ráda využila svou dobu jednu minutu k tomu, abych hovořila o jiné další oblasti oblasti, na kterou se snadno zapomíná, ta je důležitá s ohledem na vesmír. A je to politika mořská. Nejde pouze o rybolov a o nelegální rybolov, ale jde také o výzkum moří. Samozřejmě pomocí satelitu nemůžeme zkoumat v hlubinách moře, ale vidíme mnohé na povrchu moře, na hladině, což je možné dobře využít pro sledování nelegálních aktivit, například to, když eh, lodě nelegálně vypouštějí znečištěnou vodu, nebo eh, můžeme takto sledovat ilegální roflip a další kriminální činnost, ale můžeme také sledovat například proudění moře a další změny povrchy hladiny vody, což je také velice důležité právě pro výzkum. Tedy pro, eh, a samozřejmě velice důležité pro sledování oceánu a pro čistotu oceánu. Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit pan Rybik. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mně jde v podstatě o strategii eh, s ohledem na budoucnost, jak my v Evropské unii budeme tuto oblast lépe spravovat a organizovat. Myslím si, že komunikace mezi různými agenturami není ještě zcela ideální. Je třeba co vylepčovat. Není to pouze Galileo, Kopernikus a GNSS, týká se to také agentury ESA. Jak to tady konkrétně vypadá s propojením například k Enise. Tady si myslím, že by bylo možné docílit dobrých synergetických efektů. Týká se to také GREKu a dalších programů. Tady by bylo vhodné se podívat na to, zda ma, eh, bychom nechtěli mít komunikační strategii pro to, aby ventury a startupy mohly být rozvíjeny právě na základě této oblasti. Také Evropský in, institut eh, technologicky by k tomu také velice mohl přispět, přispět k tomu, abychom včas vyvinuli digitální standardy, které budou komunikovány tak, že to bude ku prospěchu evropské ekonomiky že se tedy bude moci takto e, integrovat. Právě lávské implementace bude hrát velice důležitou roli, neboť skutečně zde vznikají globální standardy. Proto by mne zajímalo, jak to vypadá například s klastry pro dušení vlastnictví, jak to je upraveno v této oblasti, je to právně zajištěno vše a jak to vypadá s evropským cloudem, jaké jsou tady standardy, jak se pokračilo z vyvíjení standardů a jsou tady nějaký trust systém, nějaké trust systémy, které v budoucnu budou moci doprovázet tyto projekty, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti. Musíme nutné vytvořit nové standardy a komunikace mezi agenturami podle mě není dovhodná, měli bychom ji silně vylepšit. Děkuji panu Rybitovi a není paní Moody. Moody. Ano, děkuji. Za prvé bych eh, chtěla připojit svá blahopřání k paní, tomu, co již zaznělo směrem k paní zpravodajce. Je to skvělá zpráva. Ať už se podíváte na jakoukoliv oblast priorit Evropské unie, tak eh, strategie pro vesmír eh, má co eh, dodat k práci, která již byla vykonána. Chci především zaměřit pozornost na vesmírný odpad, to je zásadní otázka, pokud chceme mít efektivní programy. E, také se stručně hovořilo o využívání vesmíru, také se to objevuje v materiálech Evropské komise, ale hovořilo se tu také o omezeném rozpočtu. Jasně, podle mého názoru, potřebujeme uh, aby se stávající a budoucí investice soustředily na civilní program. A pokud e, e, nám jde o zajištění bezpečnosti a obrany, tak by to mělo jít z dalších finančních zdrojů e, členských států. Komunikační strategie, strategie, to je jistě důležité pro malé a střední podniky a také inspirace pro budoucí generace. To můžeme rozvíjet právě s tímto e, dokumentem. A jedna věc, která tady byla řečena, e, ano, myslím si, e, že bych byla velice ráda, kdyby Spojené království bylo také zapojeno do budoucna do tohoto programu. Myslím si, že by to bylo velmi výhodné pro nás, to je zřejmé. Děkuji. I já jsem sebe napsal na seznam řečníků. Eh, chtěl bych nám všem připomenout, že evropský program eh, směrem k vesmíru by neměl být omezený na Evropu či dokonce na Evropskou unii. Měli bychom zajistit, abychom spolupracovali samozřejmě se Švýcarskem a po Brexitu také s Velkou Británií. Myslím si, že paní Meissner Eh, uvedla dobrý příklad eh, toho globálního charakteru celého tématu. Pan Rubik hovořil o globálních standardech. Já si myslím, že je velice zásadní, abychom i nadále spolupracovali a zlepšovali spolupráci se Spojenými státy, Čínou, Ruskem, Indií, Japonskem a dalšími zeměmi, které jsou také aktivní v této oblasti. Děkuji a teď je na řadě pan Ele Děkuji. Chci říct, že to není evropská zvořilost, ale skutečně já velice gratuluji paní zpravodajce, která zvolila velmi dobrý přístup a děkuji také za to, že hovořila o tématu, kterému se pak trochu vyhýbáme. A to je otázka toho, že potřebujeme, že tady zakládáme nový program, ale v té vesmírné strategii máme takovéto oddělování mezi obranou a vesmírem, a že ji tam poněkud uměle jak si zachováváme. A přitom máme program eh, obrany. Eh, já si myslím, že natrvalo nám evropský vesmírný průmysl nepřežije, pokud tam nebudeme mít ten obraný prvek. Momentálně na světě nemáte jiný příklad, kde by to fungovalo. Buď toto stát velice subvencuje jako v jeho východní Asii, nebo takovéto systémy jsou neseny oběma dvěma aspekty. Nemusíme to směšovat ani ve výzkumu, ale musíme nějakým způsobem zapojit téma obrany, silněji zapojit téma do obrany do oblasti vesmíru. A co se týče našeho obraného programu, tady eh, možná by to neměl být čistě průmyslově politický program, ale měli bychom zvážit, ve kterých oblastech eh, my jako evropské instituce můžeme smysl puně jaksi z, zesílit naše úsilí, protože jsem proto, abychom hovořili o tom a otevřeli diskusy o novém výzkumném obraném programu, který prostě bude zapojen do vesmírné oblasti a musí to být aspekt vesmírné strategie Evropské unie, protože tady máme jak civilní, tak vojenskou potřebu bezpečnosti. Nemůžeme hovořit o ochraně hranic a dalších věcech, když, jsme, když nejsme schopni to vizualizovat. Proto jsem velice vděčný za to, že k tomu přistupujeme bez nějakých ideologických křečí. Nejde o nějakou militarizaci, ale jde o to, abychom měli smysluplné, abychom naše smysluplné evropské programy eh, vzájemně propojili. Předseda, děkuji panu Everovi a nyní za komisi DG Grow, pan Da Silva. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise by především chtěla poděkovat paní zpravodajce Krell. E, ten návrh e, jsme prostudovali a domníváme se, že se jedná o dokument, kterým jsou dobře identifikovány priority, které e, definovala Evropská komise a jaké jsou výzvy a rizika této strategie. Je zřejmé, že první prioritou, kterou před sebou máme, je zajistit aby se evropskému občanu více zobrazovaly ty první výsledky e, naší e, politiky v oblasti kosmu, aby si je více uvědomil. To je první priorita Evropské komise a my jsme rádi, že vnímáme e, tady konsensus ze strany zpravodajky. Je jasné, a více poslanců o tom také hovořilo, e, že důležité je samozřejmě, jak bude tato strategie realizována, jak bude dosahováno těch nutných e, vyvážených postojů, které jsou do budoucna nesmírně důležité pro všechny komunitární politiky, jaké bude, jaká bude výše prostředků, které budou k dispozici, jak jaký bude, eh, jaká bude rovnováha mezi všemi zúčastněnými institucemi. Tady bych chtěla Evropská komise ještě eh, doplnit, že za politiku v oblasti vesmíru eh, jsou zodpovědné různé instituce. Evropský parlament, Evropská rada, členské státy, Evropská kosmická agentura, agentura v Praze a samozřejmě je třeba si uvědomit, že ohledně realizace Evropská komise již zahájila dialog se všemi institucemi, včetně zástupců evropského eh, průmyslu. Chtěli bychom, aby se jednalo o inkluzivní proces, tak jak jsme postupovali při vytváření této strategie. Chceme, abychom opravdu dobře byli schopni identifikovat priority, sformulovat je přehledně, vyjasnit úlohu jedněch i druhých, Evropské komise, členských států, Evropské kosmické agentury, všech institucí takovým způsobem, abychom v závěru prostě mohli věci realizovat, abychom mohli plnit ty úkoly, abychom evropskému občanu občanů mohli ukázat, že jsme schopni zajistit konkurenceschopnost eh, evropského eh, průmyslu eh, a také mu ukázat především význam toho, této strategie pro Evropskou unii jako takovou. Takže děkuji, pane předsedající, že jste nám dal prostor se tady vyjádřit. Jsme připraveni odpovědět všechny otázky, dotazy, které prostě E, budou e, v průběhu toho celého postupu předloženy, ale závěrem chci ještě říct, že zpráva, kterou tady paní kolegyně předložila, ten návrh dobře identifikuje e, hlavní problémy, hlavní výzvy, hlavní rizika a stírejme si, že tady jsou určité kritické věci v tom, co jsme do posud realizovali a kde budeme muset možná věci poopravit. A každopádně budeme potřebovat vyžadovat velkou podporu jak parlamentu, tak rady, abychom e, dali k dispozici prostředky, e, které by byly na úrovni těch výzev, které Evropská komise vnímá jako zásadní pro Evropskou unii v této oblasti. Děkuji, paní Krell. E, taková slova chvály byla veštěna na vaši adresu, že si myslím, budete moci být ve vaším závěrečném projevu stručná. Ano, Paní Kraja, děkuji. Já slibuji, že nebudu hovořit příliš dlouho, až na jedno vystoupení. Mně vše, co zde zasnělo, připadalo velice homogenní, že skutečně naše představy, jaký postoj chceme zaujmout, jdou stejným směrem nebo velice podobným směrem. Děkuji za ty dodatečné věci, které jste nadnesli a budu vděčná, když je předložíte v rámci pozměňovacích návrhů. Dobře víte, že v takovýchto zprávách jsem velice omezena počtem znaků, takže budu velice ráda, když doplníte můj text pozměňovacími návrhy a těším se na další schůzku stínových zpravodajem či na jakoukoliv další možnost s vámi o textu diskutovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Jenom připomínám, že eh, pozměňovací návrhy můžete eh, pokládat do 26. dubna, takže moc času nezbývá. A teď je tady poslední bod E, našeho programu dnes dopoledne hodnocení implementace Horizontu 2020 ve světle e, průběžného hodnocení a návrhu devátého rámcového programu. Chtěl bych připomenout, že máme nějakých 372 pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy a já velmi, velmi doufám, že stínoví zpravodaj, e, zpravodajové budou schopni pracovat tento objem na to, abychom dostali nějaký konsolidovaný návrh. Teď máme už jenom 45 minut na tuto diskuzi. Jeden z důvodů je, že jsme měli poměrně rozsáhlou rozpravu eh, k hlasování eh, eh, jednoho našeho textu, jak si asi vzpomenete. Takže teď bych rád dal slovo paní zpravodajce Ruiz, a to na tři minuty. Señor presidente, Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I hned přejdu k, eh, k věci, neboť nemáme příliš času. 372 pozměňovacích návrhů bylo předloženo celkem. Já je hodnotím takto. Učiním vše pro to, abych dosáhla schody. Eh, většina pozměňovacích návrhů se skutečně snaží konstruktivně vylepšit text a my v konstruktivní duchu budeme vypracovávat kompromisy. Nebudu tady hovořit o jednotlivých návrzích, nebo si myslím, že se v zásadě shodneme, proto přejdu k těch bodem, kde, těm bodům, kde mezi námi ještě jisté neschody panují, kde ne všichni směřují stejným směrem. Celkově i vědecká obec byla spokojená Eh, s dosavadním průběhem programu. Průmysl až na jisté aspekty byl toho názoru, že program je dobrý. Já to rozčlením do bloku, abyste věděli, kde ještě jsou jisté neschody v hodnocení. Eh, na začátek bych eh, předeslala jednu věc, již při návrhu jsem to říkala. Excelence je, musí pro nás být takovým vodítkem, kterého se nesmíme vzdávat. Geografická kritéria jsou také důležitá, ještě se k ním vrátím. A mým záměrem je, abychom měli více excelence, než máme do posud. Ten potenciál pro více excelence je. A proto je důležité abychom, měli, eh, eh, abychom do programu zapojili ještě víc eh, evropských center excelence. Je třeba dobře zaplatit výzkumníky a mít vysoký respekt vůči těmto centrům. To se samozřejmě netýká pouze hodnocení programu Horizon 2020. Již v roce 2015 jsme přijali usnesení, kde toto vše uvádíme. Například říkáme, že chceme podporovat více výzkumnice, abychom ve špičkovém výzkumu měli více žen, a to nejenom v humanitárních vědách, ale také v dalších. A je důležité veškeré vědecké oblasti také vybavit dostatečnými financemi. Konkurenceschopnost to je důležité heslo. Ovšem, nemůžeme na to hledět pouze tou perspektivou ekonomických kritérií. A není průmysl, hospodářství, ekonomika. Zapojení velkého průmyslu. Horizont 2020 měla relativně omezený, má relativně omezený finanční rámec a je tedy třeba ho dobrým způsobem využívat. Velká, velký průmysl hraje klíčovou roli při realizaci velkých projektů s evropskou předanou hodnotou. Z tohoto důvodu se musíme semknout, lépe spolupracovat a pracovat na tom, aby jsme dodrželi cíl 3 HDP. Momentálně máme asi 50 zapojení soukromé ekonomiky, toho velkého průmyslu. Cíl je 60 takže jsme ho ještě nedosáhli to je zrovna jedna věc, o kterou bychom mě zde měli ještě diskutovat, protože se na tom všichni neschodnou. Jinak musím říct si, tady máme vysokou míru porozumění mezi námi. Já se těším na další spolupráci. Jsem ochotná spolupracovat se všemi. Děkuji. Děkuji za EPP. Nyní paní Kudrická. Na dvě minuty, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, pro nás je skutečně důležité, abychom vytvořili kompromisní pozměňovací návrhy. My jako EPP jsme například předložili 117, 170 pozměňovacích návrhů k této zprávě. Musíme nejprve vytvořit rozpočet, který bude určen na výzkum a vývoj. My jsme tady navrhli 120 miliard. Čím více parlament navrhne, tím více se nám podaří od komise získat. Kromě toho musíme vytvořit rovnováhu mezi menšími a většími vědeckými projekty. A v této souvislosti bych ráda řekla, že by bylo dobré v tomto bodě předložit kompromisní pozměňovací návrh. My bychom byli rádi, kdyby zůstala zachována ta stávající struktura za určitých zjednodušení. Doufám, že to tedy bude možné a že tedy k tomu nějaký kompromisní pozměňovací návrh přijmeme. Kromě toho bychom se měli zamyslet nad sociálními úkoly, soc, výzvami, před kterými eh, stojíme v sociální oblasti. Měli bychom se postarat o větší synergické efekty mezi jednotlivými programy. A Kromě toho by bylo dobré, kdybychom proto získali veřejnou podporu. Také bychom se měli zabývat indikátory úspěchu. Očekáváme tedy kompromisní pozměňovací návrhy, pokud jde o spolupráci vědy a průmyslu. Dále potřebujeme jednodušší pravidla pro partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Bylo by dobré, kdyby se do takových projektů mohly zapojit i malé a střední podniky a také bychom se měli zamyslet nad možnými pobídkami pro průmyslové podniky. Dále jsme zastánci otevřeného přístupu není to zároveň možno mm, průmyslu, průmyslovým podnikům nějak vnucovat. Eh, měli by mít i nadále možnost volby. Kromě toho je potřeba tedy eh, větší eh, zapojenost nových členských států, které jsou v tuto chvíli zapojeny pouze 7%. A kromě toho bychom měli zdůraznit právě excelenci jako to nejdůležitější vědecké kritérium. Děkuji a za EKR má nyní slovo paní Fan Bosut. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, my jsme se tedy bavili o horizontu 2020 a já už jsem v té souvislosti řekla, že jsem velmi spokojená se, s prací paní zpravodajky. Nicméně jsem předložila některé pozměňovací návrhy, které ovšem je potřeba chápat spíše jako doplnění k tomu, co vypracovala paní zpravodajka. Ráda bych ale Soledad eh, srdečně poděkovala. Ráda bych vyzdvihla čtyři body, které jsou podle mého názoru na této zprávě velmi důležité. Za prvé, administrativní zjednodušení evropských programů. Evropská komise investovala již eh, mnoho úsilí právě tímto směrem, ale musím říci, že doposud to bylo spíše ku prospěchu komise a myslím si, že by nyní je na čase, aby to konečně pomohlo i samotným podnikům. To je byla první věc. A druhá věc, programy by měly být přátelštější vůči podnikům, vůči uživatelům, tak aby se na horizontu 2020 mohlo podílet více subjektů, více podniků. Možná, že by bylo dobré, kdybychom umožnili i nižší míru financování, tak aby ta podpora byla dosažitelná pro více podniků. tak aby se Horizon 2020 stal jakýmsi facilitátorem pro podniky, které o to mají zájem. Třetí věc. Dvou stupňové hodnocení, dvou, si, si, eh, hodnocení ve dvou krocích, to byl samozřejmě velmi užitečný nástroj během dřívějších výběrových řízení. Přesto je to tak, že do druhého kola se dostává příliš velké množství kandidátů. Já si myslím, že bychom si ušetřili námahu a čas a peníze, kdybychom již v prvním kole eh, provedli přísnější výběr, kdybychom na výběr uplatňovali přísnější kritéria. Další věc. Jak eh, můžeme docílit toho, aby evropský výzkum eh, přinesl konkrétní plody, protože většina z těch věcí zatím zůstává v akademické sféře. Já si myslím, že tady bychom měli vytvořit více možností pro průmyslové podniky, aby mohly využívat výsledků vědecké práce, výsledků výzkumu a vývoje. To znamená, že bychom eh, si uměli představit například takový rámec eh, v rámci rizikového kapitálu, eh, který by proto vytvořil dobrý výchozí bod. To jsou tedy čtyři věci, které jsem k tomu chtěla říci, ale jinak tedy přeji paní zpravodajce hodně štěstí při vypracovávání kompromisních pozměňovacích návrhů na základě těch takřka 400 pozměňovacích návrhů, které dorazily a doufám, že se nám podaří dospět k dobrému výsledku a že díky tomu tedy budeme schopni eh, komisi jasně říci, co Evropský parlament očekává od druhé poloviny horizontu 2020. Děkuji eh, paní Bosuit a nyní za Alde eh, paní Víring. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a přeji vám všem dobré dopoledne. Velice mne překvapilo, že k tomuto návrhu bylo předloženo takové množství pozměňovacích návrhů, což svědčí jistě o velkém zájmu o téma výzkumu a vývoje v Evropské unii, což můžeme pouze přivítat, ale zároveň vidím, že mezi těmito téměř čtyři, čtyřmi sty pozměňovacími návrhy skutečně mnohé z nich mají v sobě zajímavé nápady, takže by bylo vhodné je začlenit do textu. Já společně s kolegyní a kolegyněmi z frakce Aldy jsem také předložila několik pozměňovacích návrhů a ráda bych zdůraznila to nejdůležitější. O co má v textu jít? Rámcový program pro výzkum a vývoj představuje velkou přidanou hodnotu pro Evropskou unii a členské státy nejenom tím, že jsou dány k dispozici dostateč, dodatečné rozpočtové prostředky, ale také proto, že se tady soustředíme zejména na přeshraniční spolupráci. To hodnotí jako velice důležité všichni aktéři. Kritéria excelence, to je takové jádro tohoto programu. Eh, devátý rámcový program, to jsou přesně ty elementy, které jsou důležité, měly by být zachovány. A já jsem velice potěšena, že mohu konstatovat, že tolik kolegyně a kolegů se rozhodlo z devátého rámcového programu vyškrtnout ta podkyt, pod kritéria, že tedy excelence má přednost před geografickými kritérii tedy, tedy co se mi velice líbí. Myslím si, že jsem řekla již hodně o Horizontu 2020, což není a nemělo by být chápáno tento program jakožto instrument soudržnosti, rozhodně ne. Ovšem, program by měl být prohlouben a měla by být zajištěna synergie s kohezními fondy, tam již existuje kapitola výzkum a vývoj, ale stále přetrvávají ještě jisté mezery, které by bylo třeba odstranit. Dále vítám, že e, jako důležitou považujeme účast průmyslu. Nejde pouze proto, aby se řešily vědecké otázky a aby byl podporován základní význam. Výzkum je také důležitý výzkum aplikovaný, jde o to vyrábět produkty pro trh. Je třeba vytvořit dobrou vyváženost mezi vyššími a nižšími cíly a uvědomit si, že průmysl je zásadní pro inovace v jednotlivých sektorech. Inovace ve velkém průmyslu potom um, mají dobrý vliv i na malé střední podniky, kterým se lépe daří. Více než dvě třetina všech výdajů v oblasti výzkumu a vývoje jde do malých a středních podniků. To nesmíme zanedbávat. A ještě open data, SAH, datový systém a vše, veškeré tyto další aspekty. Mohla bych to rozvést, ale neučiním to. Já se těším na spolupráci s paní zpravodajkou a se stínovými zpravodají a doufám, že to bude velice jasná zpráva, která v sobě bude mít doporučení, která jasně budou odrážet postoje našeho výboru k tomuto programu. Děkuji, předseda. Děkuji. Na řadě je pan Dalunde, zelené. Děkuji, pane předsedo. My, zelení, vítáme tento návrh. Domníváme se, že je vyvážený. Souhlasíme se spravodajkou v těch hlavních věcech, ale je tady několik aspektů, na které chceme upozornit a také se to objevuje v našich pozměňovacích návrzích. V kontextu dohody z Paříže chceme prioritizovat výzkum a financování e, sběru dat a e, především tehdy, když Spojené státy e, chtějí výrazně snížit rozpočet svým environmentálním ústavům. Za druhé zdůrazňujeme význam základního výzkumu a výzkum na půdě akademické obce. Budoucnost eh, inovativních, eh, inovativního potenciálu Unie by jinak byla výrazně podminována. Chceme také všech devět eh, fondů pro energetiku a inovace bylo v souladu s pařížskou dohodou. V neposlední řadě Některými našimi pozměňovacími návrhy chceme připomenout členským státům jejich sliby ohledně přiměřeného příspěvku k tomu, abychom dosáhli těch 3%. Dvě třetiny eh, našeho eh, financování eh, těch projektů v oblasti vědy a výzkumu by mělo přijít ze soukromého sektoru. Tomu je třeba to připomenout. Teď je tady na řadě pan Borelis, EFDD. Děkuji, pane předsedo. Pomocí pozměňovacích návrhů chceme zvýšit potenciál horizontu 2020, zlepšit ho. Jde o to, abychom eh, stavili mosty mezi investicemi, výzkumem a vývojem a podporovali růst a vytváření pracovních míst. Ehm, Ve oblasti výzkumu a vědy v Evropě máme velkou rozmanitost, což je třeba zohlednit při hodnocení tohoto programu, hodnocení toho, jaký dopad může mít tento program na budoucnost našeho kontinentu. Jsme téměř již v roce 2020, ale jsme velice vzdáleni strategických cílů vzdáleni těm strategickým cílům, které si vytkl program Horizon 2020, což je jistý problém. Právě malé podniky bývají vyloučeny. V současném systému jsou upřednostněni ti, kteří již mají zkušenosti a kteří neustále se zapojují do těch výběrových řízení. Například pozměňovací návrh 63 se týká odstavce 8, kde se odkazuje na to, že je důležité, aby eh, geografická vyváženost byla lepší pak se hovoří o jistém minimálním a maximálním Prahu, který má být zavést. Je to tedy práh pro to, jakou maximální hodnotu může někdo získat v určitém období z tohoto programu. Pak máme pozměňovací návrh 92. Tam jde o to, aby se posílila síť národních kontaktních míst, aby i malé a střední podniky již v první fázi, když podávají přihlášku, dostali dostatečnou podporu. Pak eh, je zde další věc, která se velice zaměřuje na malé a střední podniky. Tady eh, podotýkáme, že proto neexistuje ještě žádný specifický nástroj, ale třeba skutečně se na malé a střední podniky ještě silněji zaměřit. Pak jsme předložili návrh 75, který chce poskytnout těmto podnikům více finanční podpory právě ve fázi, když překládají projekty a e, pro případ, že například nejsou schopny je pak zrealizovat nebo tím chybí prostředky. Prosíme tedy o zohlednění našich návrhů. Pak je důležité hodnocení dopadu, jde užité, abychom si zhodnotili, zda skutečně byla vytvořena pracovní místa, jak posloužil rizikový kapitál a já, zda jsme skutečně vytvořili inovace, které si zaslouží podporu. Dále je důležité, aby se to celé probíhalo transparentním způsobem. Aby přesně věděli, všichni žadatelé, eh, ti, kteří byli odmítnuti, ti, kteří tedy jejich žádost byla přijata, aby přesně tedy věděli na základě, jakých kritérií to bylo, jak se postupovalo. Je důležité, aby podniky měly dobu představu o to, jaké hranice jsou tady pro jejich nápady, které by rádi poté zrealizovali. Děkuji. A teď máme jednotlivé eh, žadatele o slovo. Pan Elia jako první, prosím. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce nemá lehkou úlohu, jednak je tam ta revize Horizontu 2020 a zároveň už musí vytvářet postoj parlamentu pro další rámcový program číslo 9. Já bych se hovořil, já bych se tedy soustředil na budoucnost ve svém projevu, několik bodů. Za prvé třeba, abychom si zvážili, jak se postavit k tomu trojuhelníku mezi těmi mnoha tématy, které chceme podpořit a těmi penězmi, které máme a také toho podpůrného modelu, který zvolíme. Nemůžeme neustále přidávat nová témata, ani bychom zácasně měli více peněz. Co se týče čísel ekonomických, v posledním sedmém rámcovém programu byly náklady na nepovolené žádosti pro malé a střední podniky asi polovinou toho, co jsme vůbec dali eh, malým a středníkům eh, podnikům. Veškerá polina těch prostředků, které dostali, to je samozřejmě z ekonomického hlediska naprosto nesmyslné, aby, aby polovina těch prostředků padlo na to, že některé projekty budou odmítnuty. Myslím si, že budeme si muset v rámci nového programu zvážit eh, tuto věc, zda tedy velkému průmyslu skutečně chceme dát 125 podpory pro výzkum, anebo zda se více zaměříme na jednotlivá témata, anebo zda dáme k dispozici víc peněz. To se musí nějak vyřešit. Další problém, se o tom hovořilo, téma excelence, ten zásadní princip. A pak dvě výzvy. Za prvé otázka genderové rovnováhy, otázka distribuce mezi členskými státy a innovation gaps v Evropě. Tady musíme být upřímní. Já říkám celá otevřeně, že situace, kdy projekt je hodnocen podle toho, a výsledek není, že se vezme nejlepší projekt, ale prostě se vezmou jiná kritéria, která povedou k rozhodnutí a ty pak rozhodnou pro projekt, který není ten nejlepší. To je podle mě katastrofální chyba. Naším kritériem by skutečně mělo být to, co je ten nejlepší projekt a takový projekt by měl být podpořen. Zále se nemůžeme ale skrývat za kritériem excelence a říci, není pravda, že tady máme tu velkou výzvu, která spočívá v tom, že musíme podporit ženy ve vědě. To nejenom z otázky spravedlnosti, ale také proto, že každý rok v Evropě ztrácíme z demografických důvodů v Evropě 60 tisíc výzkumů výzkumníků a inženýrů a proto musíme pomoci ženám s vysokoškolským vzděláním, aby skutečně dokázali spojit svůj soukromý život s profesní dráhou, aby tyto ženy byly činné v oblasti výzkumu a vědy, protože my tyto ženy sice máme, ale pak po sedmi deseti letech je ztratíme, protože nejsou schopny sladit profesní život s rodiním. Takže já jsem pro vše, co tam je pro excelenci také, ale rozhodně říkám, pokud je nejlepší projekt když není nejlepším projektem, protože se projekty vybírají podle nějakých jiných kritérií, tak tím nepomůžeme ani výzkumnicím. To tež platí pro geografickou rovnováhu. Bylo by smysluplné, kdybychom řekli, ano, nyní je vhodné, aby Rumunsko dostalo nějaký projekt. Na druhou stranu se tady zase nemůžeme skrývat za tou excelencí a říci si, že Není možné, že, máme, že nechceme, abychom měli innovation gap v Evropě. Musíme dát více peněz. Nejde tedy pouze o tu excelenci, jde také o to, abychom zlepšili manažerské schopnosti a celé další věci. Potřebujeme program, které se to budou extra věnovat. Již takto některé máme, ale budeme proto potřebovat více peněz. Poslední body je důležité, abychom PPP, John si společné podniky více posílili. Je to důležité, je to důležité než ty jmenovační ceny, protože to dává velkou viditelnost a proto je důležité, abychom jmenovali témata, kde jasně řekneme, že tam chceme mít nejnovější technologie a proto potřebujeme takové ty nástroje jako ty inovační ceny a dále potřebujeme řešení pro Brexit ten se bude vyjednán během rámcového programu 9 a bude se ho týkat. Je dobrý přístup, když říkáme, že rozšíříme schéma našich zájmu na téma vědecké diplomacie, to je velice dobrý příklad. A pak další věc, kterou se věce tvrdě prosadil v parlamentu, byly ty Fast Track Innovation. Chceme mít nebo ten čas, kdy máme top-down výzkum je pryč, potřebujeme nástrojem button-up, Potřebujeme horizontálně na vším všem, napříč všemi programy, je to prostředek flexibilizace. Chceme a musíme se adaptovat na rychle se měnící dobu. Je to také dobrý prostředek právě pro geografickou vyváženost. Není možné, aby malý členský stát, který má možná dvě nebo tři excelentní témata, musel čekat tři až čtyři roky, než vůbec v nějakém programu, nějaký program se takovému tomu tématu věnuje. Takže ten fast track je nástrojem pro to, abychom podpořili ty, kteří kterým chceme zajistit to, že se napojí na, evropské, na evropskou úrovni excelence. Děkuji mnohokrát, předseda, bylo to všechno velice důležité, ale hovoří se déle než pět minut. Nyní paní Toja, prosím. Děkuji, paní předsed, pane předsedající. Já chci poblahopřát naší kolegyni k odvedené práci, jak už bylo řečeno. Je to opravdu skvělý text bude to významné stanovisko pro parlament. Toto je velmi důležité, protože všichni jsme se domnívali, že Horizont 2020 je jedna z nejvýraznějších aktivit Evropské unie a máme e, samozřejmě povinnost, aby tento program e, ten potenciál, který jsme do něj vložili, e, využil. Je to důležité pro e, oblast ekonomiky i sociální e, aspekt e, na našem kontinentu. Je důležité také výjít z něčeho, co už tady bylo řečeno dalšími, jaký je ten, jaká je ta rovnováha optimální, ta vyváženost, které bychom chtěli dosáhnout vzhledem k Evropské radě, eh, k tomu, co již tady bylo odvedeno bylo řečeno, že základní e, výstup je důležitý. A pak ještě tady otázka inovace. To je další klíčová záležitost pro Evropu. A to jsou všechno věci, které budou vyžadovat finanční zdroje. A to zásadní. Chci tady ještě něco říct e, a přivedla jsem to i do svých pozměňovacích návrhů. Je to otázka integrace mezi e, průmyslem a univerzitami. Je třeba skutečně zhodnotit to, co je dosahováno eh, ve výzkumu a tento vztah, eh, tento, toto propojení, eh, to nej, není nic jednoduchého výzkumní pracovníci na univerzitách by E, prostě měli mít možnost vidět, že jsou výsledky jejich tvořivé práce převáděny do praxe. A pak jsou tady ještě otázky priority, co do, e, co do výzkumu. My známe ty jednotlivé postupy, Eh, evropské komise. Každým druhým rokem se objevuje tedy ten určitý program, ale musíme slyšet víc hlas Evropského parlamentu. Eh, musíme také precizovat, jaké jsou naše priority. Například otázka stárnutí. Stárnutí se dotýká velké části evropské populace. A jsou tady ještě další témata spojená s výzkumem v oblasti zdraví. Jsou tady dětská eh, onemocnění, dětské choroby, jsou tady různé typy rakoviných onemocnění onemocnění, rakoviných nádorů. To prostě si všechno vyžaduje víc aktivního přístupu v oblasti výzkumu a vědy. Takže platformy všech zdravotních institutů a výzkumných pracovišť představují určitý eh, potenciál a my bychom měli si vzít na starost určitou koordinaci mezi jednotlivými těmito složkami. Je zapotřebí, aby náš výzkum byl také kvantitativní, aby přicházel s výsledky, s výsledky, které by byly srovnatelné s výsledky ve Spojených státech a jiných částech světa, co do zdravotnictví, eh, co do zdraví eh, jako takového. A teď ještě specifická Eh, témata. Jsou tady některé věci, které jsou důležité a přitom se tam příliš nevyskytují, eh, či lépe řečeno nevyskytují se v pozměňovacích návrzích. Je třeba Evropské komisi položit otázku, eh, jaká jsou ta hodnotící kritéria. My často nevíme, eh, jaká kritéria Evropská komise zvolila pro ty jednotlivé případové studie či studie o dopadech. A my bychom ta kritéria měli znát a vědět, proč byla e, zařazena a proč jiná a která byla vyčle, vyloučena. Pak je tady otázka transparentnosti. Je třeba zveřejňovat všechny ty eh, důvody, ta zdůvodnění, já na to prostě nemohu eh, zapomenout. A kolega tady zmínil ještě o jednu věc. Jsou tady prostě významná eh, výzkumná pracoviště propojená s mezivládními organizacemi. Terstu je třeba fyzikální ústav, je to perla na evropské úrovni, eh, o které se moc neví. Eh, tam jsou určité finanční problémy, to by se měly vyřešit, protože to je pracoviště, které je zcela mimořádné. A závěrem bych řekla pár slov o údajích, pane předsedající. Eh, musíme prosazovat rovněž v této oblasti, aby údaje z oblasti výzkumu mohly být znovu využívány, aktualizovány. Musíme využít toho, co už je k dispozici. Nemůžeme pořád začínat od nuly, eh, protože je, to by bylo zase velmi, velmi důležité a užitečné. Děkuji eh, kolegyně, já si myslím, že mohu být už stručná, eh, protože hodně toho bylo řečeno. Vítám to, co řekla zpravodajka, vítám její dokument, je to velmi důležitá a dobrá zpráce eh, k Horizontu 2020. Eh, důraz eh, na to, co bylo řečeno k otázce excelence, omezení rozpočtového charakteru a zdůrazňování otázky rozpočtu pro tuto oblast, to samozřejmě také ukazuje na význam horizontu 2020 a ukazuje, co se ještě musí zlepšit pro eh, lepší fungování celého eh, programu. Také vítám, že otázky genderu eh, byly v tomto dokumentu také zohledněny. Je to obrovsky důležité, Eh, i vzhledem ke zprávě z roku, k roku 2015. Gentrové aspekty se musí promítat i nadále do těchto věcí. Děkuji paní Moody. I já jsem se eh, na seznam řečníků zapsal a dovolte dvě připomínky. Nejprve taková všeobecná připomínka. Nebude to fungovat, pokud členské státy eh, nesplní ten tříprocentní cíl. EU je tomuto cíli e, vzdálená. Ano, máme velké rezervy, ale i členské státy ho neplní a proto tedy musíme připomenout členským státům, že musí splnit svoje povinnosti a naplnit tento cíl. A druhá věc, e, minulý, minulou neděli se konal takový celosvětový pochod e, pro Eh, vědu nebo v zájmu vědu. Já sám jsem se účastnil toho pochodu, který se konal v Berlíně a musím přiznat, že, nebo s politováním konstatovat, že se objevuje tendence ignorovat výsledky vědeckého výzkumu a alternativní vědy tedy popírají věde, vědu. Já sám ze své vlastní zkušenosti musím říci, že tedy eh, v tomto samotném parlamentu je mnoho příkladů takovéto neznalosti. To znamená, že bych byl rád, kdyby kolegové v tomto výboru eh, tomu eh, nepodléhali, naopak se stavěli proti tomu a přimlouvám se tady za to, abychom bojovali proti této tendenci eh, ignorovat vědecké důkazy eh, v mnoha oblastech, v nejrůznějších oblastech. Děkuji vám tedy a v tuto chvíli na to zareaguje komise, konkrétně pan Vandenberg eh, z Generálního ředitelství pro výzkum. Děkuji vám za to, že jste nám krátce poskytl eh, možnost eh, pohovořit. My tedy z dlouhodobého hlediska podporujeme Evropský parlament a jeho zájem o Horizon 2020 a rámcové programy. Váš zájem je hm, doložen také tím, že se navýšil, navýšil rozpočet. Myslím si, že Horizon 2020 je úspěšný projekt. Dostává se nám velmi pozitivní zpětné vazby od mnoha zúčastněných stran v rámci, v rámci veřejných konzultací. My eh, v dokumentu, který zveřejníme v květnu, do, prokážeme, že Horizon 2020 dosahuje svých cílů. Ta, tato eh, průběžné hodnocení to jednoznačně prokáže a doufám, že se nám taky podaří zamezit eh, jiným protikladným informacím, které se o horizontu 2020 objevují. Jsme rádi, že se toho tedy účastní i průmyslové podniky, že se nám podaří dosahovat synergických efektů s jinými programy a tak dále. Ehm, těšíme se na zprávu pana zpravodaje. Těšíme se také na definitivní výsledek pro za, po zapracování všech pozměňovacích návrhů. Dovolte mi, abych na závěr řekl ještě to, že si velmi eh, ceníme koncenzu, který se eh, tady vytvořil, pokud jde o zdůraznění k excelence, protože právě to je úhelný kámen výzkumu a vývoje a veškerých inovací. Eh, Souhlasíme také s tím, že se musíme soustředit na otevřenost v mnoha dimenzích, otevřenost pro eh, všechny možné aktéry ve společnosti a, hospodářství, protože jen díky tomu se z Horizontu 2020 stane úspěšný projekt a my jsme velmi rádi, že 25 účastníků eh, projektu v Horizontu 2020 jsou nováčci, kteří se neúčastnili rámcového programu 7 to sedmého rámcového programu. To znamená, že eh, za to jsme velmi vděční a eh, děkujeme Evropskému parlamentu za to, že přispívá k tomu pozitivnímu dopadu nejen na eh, společnost, ale také na průmysl. Děkuji a nyní tedy předám Eh, slovo paní zpravodajce, paní Ruiz, která tedy byla vícekrát pochválena. To znamená, že v tuto chvíli může v tomto pozitivním duchu přednést svoje závěrečné poznámky. Budu velice stručná. Děkuji za všechny příspěvky, které byly velice konstruktivní a velmi zajímavé. Myslím si, že co se týče tohoto textu, pana panuje velice příjemné ovzduší. Je vidět, že pro nás všechny je jasné, jak důležitý jak důležitá je budoucnost tohoto programu pro celou Evropu. Ještě bych tady ráda poukázala na to dobré klima spolupráce, které máme, na ten konsensus, kterého jsme dosáhli, což se právě projevuje v mém textu, všechny frakce ho podporují a já doufám, že i nadále si zachováme tento pozitivní příznivý duch, to je velice důležité. Děkuji vám. Děkuji, dámy a pánové. Tím tedy končím dopolední část naší schůze a rád bych vás upozornil na to, že tedy o, e, o tomto budeme hlasovat, konkrétně 25. E, května a, a 29. 30. května, pardon. Takže děkuji a e, končím dopolední část schůze.